prohlášení Rady a Komise o sledování právníků v EU. A já dávám opět slovo paní Kalnině Lukaševik jménem Rady. Uh, uh, paní předsedkyně, vážení poslanci, Rada byla požádána, aby intervenovala v otázce eh, sledování právníků v EU. Zdá se, že eh, vážená paní poslankyně Argentiny podala i otázku k ústnímu zodpovězení, kde se hovoří o tom, že národní bezpečnostní agentury členských států nahrávají eh, stát, právní eh, právníky a státní zástupce. K tomu mohu pouze říci, že Evropská rada není schopna nějak komentovat údajné informace o tom, že by snad bezpečnostní služby sledovaly eh, pohovory a jednání eh, právníků s klienty. Ehm, zajištění vnitřní bezpečnosti celé EU ehm, je, ehm, či bezpečnosti v rámci Evropy je spadá do oblasti působnosti členských států, proto Evropská rada může pouze konstatovat, že jí není nic známo v rámci e, toho, co se týče odposlouchávání právníků v rámci úsilí o zachování bezpečnosti. Rovněž e, zajišťování ochrany obchodních údajů v současné době není upraveno um, unijním právem, máme rámcové rozhodnutí o ochraně údajů i um, směrnici o ochraně údajů z roku 95 a ty se na to nevztahují. Ochrana údajů uh, kompetentními údaji pro eh, předcházení trestným činům a jejich odhalování výslovně říká, že se nebude týkat zpracovávání osobních údajů v rámci aktivit, které se týkají národní bezpečnosti. Z téhož důvodu předsednictví není to se vyjádřit k případným proviněním v rámci těchto úkonů, které by mohly porušovat chartu základních práv. Směrnice o právu na advokáta konstatuje, že členské státy musí ctít důvěrnou povahu komunikace obviněných a jejich eh, právních zástupců v rámci jejich práva na přístup k právnímu poradenství. Ale toto ustanovení i celá směrnice se týká eh, právních postupů v rámci eh, daného státu a je eh, něčím jiným než zajištění bezpečnosti v rámci státu bezpečnostními agenturami. Děkuji za pozornost. Děkuji vám a dávám slovo paní Jourové za komisi. Vážení poslanci, komise je znepokojena zprávami v médiích o e, sledování e, komunikace mezi klienty a právníky ze strany zpravodajských agentur. Komunikace mezi klientem a právníkem je chráněna článkem 7, stejně tak jako i procesními právy v článcích 47 a 48 listiny eh, základních práv. To je nesmírně důležité. Je ale nezbytné poukázat na to, že tato listina se vztahuje pouze na členské stány tam, kde aplikují evropské právo. Jinak tato oblast padá do kompetencí členských států, takže pokud členské státy eh, iniciovaly pro bez, bezpečnostních důvodů sledování eh, právníků, tak to nespadá do evropského práva a potom se ta listina na to nevztahuje. Ale i přesto eh, všechno eh, je potřeba eh, vykládat tato ustanovení velmi eh, striktně, také ve světle judikatury Evropského soudního dvora. Jakýkoliv členský stát, který by chtěl eh, využít těchto výjimek, musí zdůvodnit využívání těchto technik v zájmu své bezpečnosti. Tam, kde to, na co se nevztahuje listina, tam je potřeba se postarat o uplatňování příslušných procesních práv. Komise také usiluje o vysokou úroveň eh, ochrany eh, vzhledem k právu na spravedlivý proces v Evropské unii. Od roku 2009 jsme učinili značný pokrok eh, v této oblasti s přijetím tří směrnic o právu na tlumočení a překlad, to bylo v roce 2010, právu na informace, to bylo v roce 2012 a e, nedávno e, také se to bylo týkalo směrnice o přístupu k právnímu zástupci. Ta ještě musí být e, převedena do vnitrostátního práva do konce roku 2017, 16. Plánek 4 této směrnice jasně popisuje zásadu důvěrnosti eh, komunikace mezi eh, obviněnou osobou a jejím právním eh, zástupcem při výkonu tohoto práva přístupu k právním, právnímu zástupci. Je důležité také poukázat na to, že tato směrnice upravuje práva obviněných trestních řízeních. A proto v ustanovení je také vyjasnění v tom smyslu, že tato důvěrnost se týká pouze opravdové komunikace při přípravě obhajoby mezi eh, obviněnou osobou a eh, právním zástupcem. Nevztahuje se tedy na ty právníky, kteří se sami podíleli na té trestné činnosti, ze kterého je daná osoba eh, obviněna nebo podezřelá. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní komisařko, a nyní začneme s řečníky skupiny. Nejprve pan Lenárc na jednu minutu a půl. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Komunikace mezi advokátem a jeho klientem eh, je eh, důvěrná a respektování této důvěrnosti a tohoto vztahu je zásadně důležité pro zajištění jednoho ze základních práv naší demokracie. To ovšem neznamená, že nikdy v žádném případě nelze schromažďovat informace eh, Odposlouchávání komunikace mezi klientem a advokátem v některých výjimečných případech může proběhnout, když máme dostatečné záruky a když je to opravdu v zájmu národní bezpečnosti a když to je prokázáno, že tomu tak skutečně je. Pouze v takových případech je možné schromažďovat takovéto informace, protože to potom umožní zajistit bezpečnost občanů. Já si tedy kladu eh, otázku, jak, co je cílem naší dnešní rozpravy. Také o tom hovořila Rada i komise. Je to přece pravomoc eh, členských států. Existuje velmi propracované stanovisko, které bylo předloženo v Nizozemsku na tuto otázku a tady ministři odvádějí svou práci. Děkuji, pan López Aguilar přišel právě včas, aby dostal slovo na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji komisi, paní komisařce za tuto rozpravu. Je to rozprava, Eh, abych tak řekl, možná trošku rozprava na eh, otázku menší, na první pohled menší než některé jiné velké otázky, ale ono to falešný dojem, že by to byla malá, nepříliš důležitá otázka, eh, protože důvěra, důvěrnost komunikace mezi advokát a jeho klientem je naprosto důležitá. Kdybychom od ní odstoupili, tak bychom udělali krok vzad od záruk a práv, které jsou zaručeny v různých zákonech, listinách a podobně tak jako například eh, se tomu stalo v Nizozemsku. Evropská civilizace eh, je tady ohrožena eh, takovou, takovým univerzálním sledováním, jakýmsi špionováním všech, e, to, když to umožňuje technologie. My musíme říci ne. Máme povinnost říci ne, to není možné. Musíme zabránit e, také s listinou základních práv EU v ruce a říci ne, to není možné. Musíme tady působit jako zákonodárci e, a musíme jasně pro následovat takové případy, musíme odsuzovat takové případy a vyníky musíme trestat, protože je tady nezadatelné právo na obranu, na obhajobu a to je velice důležité. Obhájce musí být plně nezávislý a musí eh, být eh, zcela eh, chráněn před jakýmkoliv policejním sledováním. Náš parlament tady má povinnost se k tomu vyjádřit a musí požádat komisi, aby přispěla k tomu, aby se jasně ukázaly, jaké případy porušení tohoto práva proběhly. Děkuji. Děkuji vám a paní Wikström na dvě minuty. Merci, madame la présidente. <laughs> Děkuji, paní předsedkyně. Takovým základním pilířem evropských právních států je právo na důvěrnou povahu komunikace obviněného správníkem. Článek 4 z směrnice z roku 2013 o právu na právní pomoc a rovněž základní práva na to jasně poukazují. A když se ukáže, že bezpečnostní služby zhromažďují informace a mezi jinými i obsah konzultace advokáta s klientem, znamená, že tento princip je zcela ignorován a zároveň, že se koncept právního státu stává právním, prázdným pojmem, což nelze přijmout. Nizozemská agentura a Olivera byla pravděpodobně odposlouchávána, ehm, odposlouchávala a takových příkladů je mnoho. Já jsem tady, nevím, jestli správně pochopila, že uh, se v určitých případech dá něco takového zdůvodnit a že to, co se děje, eh, je eh, možné. Ale je opravdu pravda, že jste toho názoru, že je to vše pouze v kompetenci členských států, tak by mě zajímalo, jak pak chcete definovat národní bezpečnost, bezpečnost členského státu. Vedo to automaticky k tomu, že v určitých situacích jsou evropští občané zcela bezbranní a že žijí ve státu, kde právo respektováno není. Jak chcete zajistit, aby v celé Evropě bylo respektováno právo na komunikaci advokáta s klientem. A za druhé, máte v úmyslu přijít s konkrétními doporučeními pro členské státy a e, jste ochotni zde předstoupit před parlament s e, definicí národní bezpečnosti? No, na jednu minutu, pan Choristi Abaunis. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl hovořit o situaci ve své zemi. Guardia Civil Eh, zadržela 17 občanů a mezi nimi byli i eh, obhájci, advokáti baskických eh, protestujících a budou souděni. Soud měl začít již včera. Souzení budou za politickou práci dva dny na to 80 tisíc lidí v Bilbao žádali, aby se změnily poměry, a to zejména poměry v věznicích, aby eh, tady vlastně byla projevena solidarita eh, protestujících. To je přece politická akce. Tato osoby byly zatčeny za práci, kterou dělali na obranu práv. Je to nepřijatelné, aby členská, členský stát EU porušoval základní práva, včetně práva na obhajobu. Je nepřijatelné, aby členský stát EU e, nepoužíval, nerespektoval komunitární normy, e, aby e, přitom nic se neděje. To není spravedlnost, to je pomsta. Takovéto činy jsou skandalózní a e, zasloužili by si urgentní e, diskusy, diskusy o naléhavých případech. Otázka zní, žijeme v demokratické zemi? Španělsko se zdá, že ukazuje, že ve demokratické zemi nežijeme. Evropská unie a konkrétně španělský stát tady musí vyřešit tuto situaci. Předsedkyně přerušuje řečníka, upozorňuje řečníka, že mu vypršel čas. Váš čas, eh, pane, vypršel a tak dávám slovo paní Sargentini na 1 minutu 30. Děkuji, paní eh, předsedající. Evropané očekávají od svých institucí, že budou jednat otevřeně a že budou dodržovat zákony. Eh, budou moci důvěřovat, ale tento skandál to podkopává. Byla pouze otázkou času, než eh, se objevily informace o tom, že v Evropské unii dochází ke sledování právníků. NIVD, eh, nizozemská spravodajská služba, se přiznala k tomu, že odposlouchávala telefonní hovory a že to dělala jako dlouhá léta. Pokud ani toto není posvátné, tak co se stane eh, eh, v dalších profesích, například u lékařů, kteří by také měli mít právo na důvěrnost? Článek 4 z eh, roku 2013 říká, že členské státy musí udělat všechno proto, aby zásady důvěry, důvěrnosti bránily. Stejně tak je to v listině základních práv, takže to není pouze Eh, otázka národních kompetencí. Mě by zajímalo, co eh, o tom víte, paní komisařko nebo pan Timmermans, eh, o tomto nizozemském případě a budete vyzývat nizozemské úřady, aby dodrželi zákony a aby všechny instituce zachovávaly tyto principy. Děkuji, pan Foss. Děkuji, paní předsedající. Trochu se opakuji, ale myslím si, že je správné, aby vztah mezi klientem a právníkem se zakládal na důvěře. Jde o profesní eh, důvěrnost, která měla být chráněna zákonem a neplatí to pouze pro právní zástupce, platí to také pro novináře nebo lékaře. Je to základní princip všech demokracií a tedy všech členských států v EU. A my jako politici v Evropské unii Eh, jsme tady proto, abychom eh, bránili tyto pilíře eh, zákonnosti, ale já mám přesto pocit, že tady jde o jeden jednotlivý případ, protože v této bezpečnosti oblasti mohou působit různé faktory. Jsem přesvědčen o tom, že v této oblasti má Evropská unie pouze omezené kompetence. To bychom také měli mít na paměti, protože jde o Eh, vnitřní nebo národní bezpečnost a ta eh, v první řadě spadá do kompetencí členských států. Rada kvůli nějakému potenciálnímu porušování této důvěrnosti ani nemůže začít eh, stíhat členské státy nebo ukolovat instituce v Nizozemí. To je úkolem nizozemské vlády. Já si myslím, že také nizozemský právní stát je dostatečně silní na to, aby si s tímto případem poradil sám a dokázal, že to není a policejní stát. Děkuji a nyní má na jednu minutu pan, eh, slovo pan Albrecht. Děkuji, eh, paní předsedající. Já myslím, že bychom měli tady hovořit o dvou věcech. Za prvé, toto není první případ, kdy členský eh, stát se schovává za takzvanými bezpečnostními výjimkami. Už jsme se dozvěděli o případu britské spravodajské služby, která zničila informace novinářů. Teď jsme se dozvěděli o sledování právníků na základě tzv. národní bezpečnosti. Já si myslím, že je nejvyšší čas, aby komise začala vyšetřovat takové případy a obrátila se na soud, aby jasně definoval, co to přesně je národní bezpečnost, protože pokud to nechtějí udělat členské státy, tak eh, by to mělo udělat komise a parlament by na to měl co nejvíce tlačit. A druhá věc, o které bychom měli hovořit, je to, co uh, to sledování znamená v případě novinářů a právníků, a vzhledem tomu, že tady máme právníky, tak eh, ten případ, který vyšel najevo minulý týden,

Eh, eh, paní Anderson, jednu minutu. Je tady eh, veliká hrozba pro vztahy. Zde 12, 12 obhájců basketských Eh, protestujících eh, se v situaci, kdy není respektována jejich eh, komunikace s klienty. Zástupci obviněných právníci ti musí provádět svoji práci bez zastrašování a bez zásahu ze strany státu. Musíme si uvědomit, co se stane, když Eh, brání stát eh, právníkům, kteří pracují v oblasti lidských práv, aby prováděli svou práci. Víme, jak eh, to vypadá, když by obhájce měl pracovat ve spojení s policií. Se dobře víme, jak to vypadá, když se stát staží zabránit justici. Děkuji. Děkuji vám. A na závěr pan Korao také na půl minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já nesouhlasím s kolegou Leonersem, který říká, že eh, ústní otázka není příliš důležité. Já myslím, že téma od paní Sargentiny je velice důležité. Já bych eh, nechtěl, aby eh, z principu bezpečnosti jsme eh, skončili v policejním státě, aby se porušovalo právo obhájce a právní stát, právo na spravedlivý soud a tak dále. Musíme si uvědomit, že jsou tady některá práva, jejichž prosazení zabralo hodně času a mají-li být porušena, pak to musí být opravdu v naprosto závažných eh, případech a nikoli jen tak kvůli nějakému, nějaké hrozbě, neurčité hrozbě, která je ve vzduchu. Když si uvědomíme, co se stalo v Nizozemsku, musíme si uvědomit, že se to může stát i v jiných státech a tady musí komise zaujmout pozici. I členské státy se k tomu musí vyjádřit. Eh, a nyní prosím paní Jourová za komisi. Dámy a pánové, já souhlasím, že to je závažný problém, ale opět musím zopakovat, že v této fázi je to v pravomoci v jurisdikci členských států. Jsou to sledování, která provádějí eh, národní orgány Evropská komise je připravena monitorovat provádění směrnice o e, právo na přístup k právníkovi. Jak už jsem řekla, je tam princip e, respektování důvěrnosti e, komunikace mezi podezřelým, obviněným a jeho právníkem. To je současná situace a v každém případě komise bude velice pozorně sledovat vývoj této otázky jak na evropské, tak na národní úrovni a bude eh, věnovat pozornost všem případům, které jsou u Evropského soudního dvora či Evropského soudu pro lidská práva. Děkuji. A na závěr eh, paní Kalnina Lukaševika. Paní předsedající, vážení poslanci, já jsem velmi ráda za eh, všechny vznesené připomínky, které tady eh, zazněly. Já se postarám o to, aby eh, rada byla informována o vyznění této debaty. Jak už jsem ale říkala na úvod, rada o této konkrétní záležitosti nedebatovala a nepřijala k tomu ani žádné stanovisko, a to z důvodu, které jsem tady již vysvětlila. Je na jednotlivých členských státech, aby stanovili vlastní pravidla pro zajištění národní bezpečnosti. Děkuji vám za pozornost a za to, že jsem se mohla eh, zúčastnit této rozpravy. Děkuji vám.